c'est bizarre, hein, parce que ça fonctionnait il y a juste maintenant. My, ah, ok. We will, we will... Tak doufáme, že teď už to bude lepší. Takže k odloženému rozhodnutí o absolutoriu u Evropské eh, technologické instituce bych přivítal pana Kána a pana Rottenbachera, kteří odpovídají za eh, audit tedy a naším zpravodajem je pan Čarnecky. A, a Richarde, máte slovo. Tak. Vítám srdečně. Pane... Uh, děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát. Dopoledne eh, jsem mluvil eh, v anglicky a odpoledne budu mluvit polsky. Well, yeah, we, yeah, you know, so, well, it, with translation. I don't know where the problem is. Nevím, v čem spočívá problém. Pokoušejí se to vyřešit. Nevím, jestli ten to nedal ve své krásné angličtině. No, Chair. děkuji za pochvalu, paní předsedkyně, ale tentokrát bych raději, protože jde o složitý problém, bych raději hovořil svou materštinou. Velice dobře víte, že já s tím nic dělat nemohu, protože odpovídá to pravidlům. Ah,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 problémy s implementací rozpočtu EIT, kde kombinovaná chybovost byla nad 2% a byly také problémy s kvalitou ověření ex ante a ex post. Kromě toho soud zjistil, účetní dvůr zjistil, že byly nedostatky v procesu zadávání veřejných zakázek. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč se parlament rozhodl, že odloží udělení absolutoria pro EIT. Kromě toho, tady byly ještě problémy, které se týkaly personální politiky, absorpční kapacity, Evropského inovačního technologického institutu. Hrozilo, že dostane spoždění implementace interních auditorských Eh, doporučení. Abychom mohli přijmout rozhodnutí o absolutoriu, můžete nám prosím zodpovědět následující otázky. Otázka číslo jedna. Jak EIT řeší problémy s auditem, s certifikáty? Otázka číslo dvě co udělal EIT k omezení chybovosti při výplatách grantů, za třetí, co se udělalo proto, aby se snížila celková chybovost pod 2%. Za čtvrté, co udělal EIT, aby zabránil vysoké fluktuaci pracovníků? Za páté, co se udělalo k navýšení absorpční kapacity příjemců EIT. Dále společné podniky Artemis a ENIAC. Aha, dobře, takže konec první části. Děkuji. Děkuji. Tak kdo si chce vzít slovo za agenturu? Pan Kern? Thank you very much. Ano, dobré odpoledne a mnohokrát děkuji za to, že jsme dostali příležitost seznámit vás s tím, jakému pokroku došlo v EIT a také vyjasnit, jak jsme řešili nadnesené otázky a také abychom odpověděli na otázky, které nám pokládá zpravodaj. EIT se v posledních měsících intenzivně věnoval otázkám, které nadnesl účetní dvůr i parlament a zaměřil se na věci, ze kterých vycházelo toto stanovisko a mm, které způsobilo, že stanovisko muselo být dáno s výhradami. Já nyní vám mohu ukázat, že jsme na dobré cestě a dosáhli jsme dobrého pokroku a máme také konkrétní výsledky, které ukazují, že ty problémy řešíme. Na úvod bych vysvětlil, co jsme udělali, bychom vylepšili kvalitu auditorských certifikátů a také, abychom omezili chybovost. My jsme ve značné míře zlepšili práci a pokyny pro auditory, kteří zpracovávají certifikáty o nákladech a posílili jsme kontroly ex ante v rámci EIT. Věnovali jsme tomu více prostředků a zlepšili jsme také plánování a pokyny pro podávání zpráv, naše interní postupy a také pokyny, které dostávají naši příjemci e, v těch e, znalostních komunitách. Kromě toho také posilujeme monitorovací systém, abychom měli lepší informace o tom, co se děje v terénu, abychom dokázali provádět lepší analýzu rizik a věcí, na které se musíme zaměřit. Kromě toho jsme dokončili externí revizi naší strategie pro zajištění grantů. Znovu jsme se na to podívali a přijali jsme několik doporučení. A já myslím, že eh, už se nám to začíná vyplácet a také vidíme, že účetní dvůr v předběžných eh, úvahách za rok 2014 potvrdil, že naše transakce už jsou teď zákonné a že jsou v pořádku ve všech eh, podstatných ohledech a už nemají žádné připomínky k našim kontrolám ex ante. To je tedy velká změna v porovnání s minulostí a projevuje se to také v chybovosti výplat grantů. To teď pokleslo pod 1%. Totež platí pro celkovou chybovost a k tomu se ještě dostanu za chvíli. Mám na mysli také interní postupy v EIT. Zlepšily se zejména veřejné zakázky, a nebyly zjištěny žádné další chyby v této oblasti. Takže já myslím, že už toto ukazuje, že pokud je o zprávu grantů, to, co jsme udělali, se vyplácí a pozorujeme pozitivní trend. Co se týče druhého bodu, veřejných zakázek a vylepšení našich interních postupů, přijali jsme celou řadu zásadních rozhodných kroků, abychom vyřešili problémy z minulosti. Především jsme a to už bylo zmíněno, zrušili problematické smlouvy a uzavřeli jsme ne, místo nich nové. Také jsme aktualizovali naše postupy, kontrolní seznamy pro veřejné zakázky, pro výplaty, pro závazky, takže si myslíme, že máme interní kontroly na mnohem vyšší úrovni a vyhneme se tak podobným chybám do budoucna. Také jsme nabrali dalšího člověka na ty zakázky, takže jsme zdvojnásobili kapacitu. A také jsme měli několik školení pro pracovníky i v posledních měsících, takže každý pracovník EIT má lepší znalosti a dovednosti z hlediska postupů pro zadávání zakázek. Já si myslím, že to jsou důležitá opatření a právě z těchto opatření vychází pokrok v této oblasti. Vaše další otázka se týkala fluktuace v EIT a volných pracovních míst a také toho, co jsme udělali pro to, abychom snížili fluktuaci a zaplnili volná místa. I tady mám dobré zprávy. 56 ze 60 míst už je zaplněných a to je velké zlepšení. Když jsem přišel loni v létě, tak z těch 60 míst byla obsazená, bylo obsazený pouze 42, takže to je velký pokrok. Vztahuje se to i na úroveň vedení a hodně jsme také omezili fluktuaci. V posledních 12 měsících odešly pouze čtyři osoby, což je mnohem méně než 10 Je to tedy mnohem nižší číslo než v minulosti. Jaké jsou důvody, jaké to má příčiny? Já myslím, že velice významným prvkem je to, že jsme také zavedli pohovory při odchodu a podrobně analyzujeme, proč pracovníci odcházejí, jaké to má příčiny a snažíme se tyto věci napravit. Zavedli jsme například systém eh, hodnocení pracovních výkonů a přijali jsme různá opatření ke zlepšení pracovního prostředí v EIT. Nedávno jsme také vytvořili pracovní skupinu pro otázky lidských zdrojů a personalistiky a požádal jsem také interní audit, aby poskytovali konzultace u takových věcí, jako je řízení volných pracovních míst a ostatní věci, které se dotýkají personálu. Z toho tedy asi vychází vylepšení eh, ve vztahu k volným místům i k fluktuaci. A poslední otázka se týkala absorpční kapacity v EIT a kroků, které jsme přijali na zlepšení. Mám pro vás čísla, ale absorpce EIT roste, hodně roste. V průměru každý rok jsme absorbovali o 85 víc prostředků, takže prudce to v EIT, EIT narůstá, inovační komunity začínaly v malých částek, 60 milionů eur v roce 2010 a teď je to 187 milionů eur každý rok v roce 2014. Je to tedy velký růst, velký nárůst absorpce. A já myslím, že tento pozitivní trend bude pokračovat, protože loni v prosinci jsme stanovili nové znalostní a inovační komunity, takže teď máme další příjemce, což nám samozřejmě pomůže absorbovat prostředky účinnějším způsobem, prostředky, které nám byly přiděleny. Kromě toho se s těmi stávajícími KIX i s těmi novými snažíme vylepšit monitorování absorpce a zajistit, že eh, prostředky jsou využity a jsou využity v nejvyšší možné míře. Tady také máme dobrá čísla a samozřejmě vám je dáme jako podkladový materiál. Já doufám, že tato opatření jsou účinná a prokázala, že ta nápravná opatření se projevují. Příští týden vám pošleme podrobnou zprávu, kterou jste požádali tam budou ty základní body, ta hlavní opatření a také další podrobnosti. Budeme tady reagovat na všechny otázky a na všechny body, které se objevily v tom rozhodnutí o absolutoriu z Dubna. A rozhodně doufám, že vzhledem k tomuto pokroku bude parlament schopen udělit EIT absolutorium, ale samozřejmě jsem k dispozici pokud budete mít nějaké další otázky nyní nebo v nadcházejících týdnech, abychom vyjasnili i další věci. Mnohokrát děkuji. Já, vielen Dank. Já vám děkuji. Myslím si, že eh, tady už eh, tohle volá eh, řadu otázek. Já se chci zeptat, proč jsou u vás zasedání správní rady tak drahá. Vidím tady, že 29% prostředků eh, z let 2012 až 2013 nebyla, eh, nebyly využito, protože eh, zasedání správní rady nebylo tak drahé, jak se předpokládalo. I Jak jsou tedy drahé? Doufám, že vás teď jako nepřekvapím, ale prostě v čem to spočívá? I, I can clarify that. So... To mohu ujasnit? Máme zasedání správní rady, to se koná obvykle čtyřikrát ročně v EIT, a pak ještě mimořádná zasedání správní rady. A pak máme výkonný výbor. To jsou čtyři členové správní rady, kteří se scházejí v souvislosti s konkrétními záležitostmi. A v minulosti Zejména v roce 2014 jsme měli celkem velký počet takovýchto mimořádných zasedání výboru, protože bylo potřeba řešit důležité věci. A samozřejmě vzhledem k tomuto velkému počtu zasedání se i na příští rok vyčlenila velká část rozpočtu pro zasedání správní rady a výkonného výboru. Teď jsme ale hodně omezili počet mimořádných zasedání, Vracíme se k běžnému režimu a z tohoto důvodu jsme ušetřili této rozpočtové položky. Nevyužili jsme tyto prostředky plně. Méně zasedání znamená, že nepotřebujeme všechny ty prostředky, které byly vyčleněny. Samozřejmě v příštím rozpočtu budeme brát jako měřítko tu běžnou normální situaci a zachováme to na té nižší úrovni výdajů. Pokusili jste se někdy zjistit, ta, ta rotace personálu u tak malé organizace se mi zdá poměrně vysoká. A pokusili jste se někdy eh, zjistit, v čem to spočívá? Uh, to jsem se snažil vysvětlit. My máme skutečně velký obrat 2014-2015, tedy velká fluktuace a eh, ty, ta fluktuace byla způsobena různými faktory, tedy fluktuace pracovníků, jako nestab- důvody byla nestabilita na úrovni managementu, například e, i to, že lidé z toho měli špatný pocit, že jsou špatně řízeni a e, tehdy disproporčně ta, ta pracovní zátěž byla vysoká na počet lidí, které jsme tehdy měli, takže byli pod stresem a to jsou dva důležité faktory té fluktuace. Teď se to již stabilizovalo, management se stabilizoval a i mm, se zaplnila ta prázdná místa pracovní, takže mm, to byl ten důvod té fluktuace. Tam jsou jiné důvody, jak jsme již řekli dříve, a to je, že pracovní podmínky v Budapešti jsou eh, dost nevýhodné kvůli tomu koeficientu, který se aplikuje na platy, takže ty platy výjdou hůř než jinde, takže vlastně berou pouze 71% v Maďarsku kvůli tomu koeficientu za stejnou práci třeba, kterou by dělali v Bruselu, tak tam berou 71%, což znamená, že to je méně atraktivní. A, ale samozřejmě to EIT neovlivní, tak to je tak ten systém funguje a samozřejmě vždycky potom, hm, když najdou lepší práci, tak odejdou. A my se snažíme teď to eh, dostat na normální eh, míru fluktuace, tak jak je to v jiných agenturách, které jsou v podobné situaci jako EIT. Kdežto v minulosti to bylo mimo normu všechno a hm, za posledních 12 měsíců odešli pouze 4, máme 60 zaměstnanců, takže to je normální uh, Eh, fluktuace. Tak to bychom to chtěli udržet. Děkuji. Pan Sechovský další. Které otázky, které jsem měl, tak už tady zapadly eh, nebo byly řečeny, tak eh, se pokusím říct otázky spíš obec, obecného rázu. Uh, Prvně bych chtěl vám, pane Karné, poděkovat. Eh, myslím si, že i vy sám jste za tu dobu, co jsem vás měl možnost poznat, sám na sobě eh, zapracoval. Eh, především si vážím té ochoty přiznat některé chyby z minulosti, které jsem měl při vašich um, původních vystoupení trošku pocit, že přiznat příliš nechcete. Moje konkrétní otázky jsou co jste udělali pro to, aby se chyby z roku 2013 neopakovaly? Myslím konkrétně, eh, vy jste hovořil o monitorovacím systému. Můžete nám třeba konkrétně eh, říct, jak tento monitorovací eh, systém nebo přijetí nových lidí, který se na něm podílí, jak konkrétně zlepší chod vaší agentury? A druhá otázka je taková obecnější, jak vy sám vnímáte zlepšení nebo možnosti zlepšení eh, komunikace mezi vaší agenturou a touto, touto eh, komisí eh, Evropského parlamentu. Děkuji za odpovědi. Kam bitte. Pane Kerne, prosím. Děkuji za tyto otázky. Ano, takže pokud jde o posílení kterého se nám dostalo, pokud je o personální zajištění i opatření, která jsme přijali, abychom zlepšili monitorovací systém, tak my jsme, my nyní se zaměřujeme na ten přístup, který eh, vychází z rizika. To znamená, eh, my eh, tedy se nyní zabýváme platbami, monitoruje platby, výdaje, i obsah, ale i věcnou stránku. Takže my jsme zdvojnásobili naše kapacity. Máme teď dvě osoby, které eh, se eh, věnují eh, každým těm kiksům a inovačním komunitám a monitorují implementaci. A vždycky berou ty různé vzorky, i jezdí do terénu a mm, tam zkoumají, jak to tam funguje v praxi a jak tam fungují procedury a jaké jsou především výsledky, jakých výsledků se dosahuje. Ten monitorovací systém, který teď vytváříme, ten je, eh, mm, to je relativně komplikovaná eh, monitorovací strategie, kterou jsme vytvořili, vytvořili, ale ta nám pomáhá, abychom velice efektivně využívali naše omezené zdroje. Takže to nám umožňuje být lépe informováni a tudíž lépe zacílit, zaměřit naše kontroly. A eh, takže to potom má dobrý dopad i na míru chybovosti, takže mm, již teď jsme nedetekovali tolik eh, chyb jako předtím a také jsme dostali i lepší informace o tom, jak systém funguje, to znamená, jaké ty eh, výsledky se dostahují, takže ten monitorovací systém je velice důležitým stavebním kamenem, eh, který jaksi je nadstavbou eh, takové normální procedury, která se týká managementu a plateb a mm, i samozřejmě ta komunikace s naším výborem se daleko zlepšila, ten dialog je výborný teď, je velice užitečné vyměňovat si informace i díky tomu, že my dostáváme od vašeho výboru otázky, takže jsme schopni ne, se jimi zabývat, reagovat na ně a na základě toho i potom vylepšovat naše systémy. Takže já si myslím, to je i jeden z důvod, proč teď vidíme ty výsledky, které jsou lepší. A doufáme, že budeme v této pozitivní spolupráci s vaším výborem pokračovat i do budoucna a jsme ochotní, připraveni eh, pokračovat eh, s vámi v tomto dialogu. Jala Sender, Sender, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Ano, já chci poděkovat mm, panu Čarneckému za úsilí a za ta vysvětlení. A i e, tedy ten nový systém kontrol e, došlo ke zlepšení. Jenom bych chtěla tady e, zmínit tři mm, body. První se týká Eh, problémů spojených s těmi veřejnými výběrovými řízeními, eh, když se udělují zakázky. Takže kdybyste mohl konkretizovat, jak jste zlepšili toto. Mm, a za druhé, jakým způsobem teď eh, tedy nedávná ta kontrola v roce 2015, jak nám umožní se ujistit, že ty subvence tedy eh, budou pod tím stropem hm, eh, spolufinancování. Eh, tam jde o těch 25%. A teď v souvislosti s těmi carry-overs, s tím, co se převádí z roku do roku, takže zde to znamená nízká míra plnění rozpočtu. A, hm, takže kdybyste nám to mohl vysvětlit trochu, jakým způsobem tedy uh, zajistíte, že to bude, eh, že ten rozpočet bude řádně realizován, že tam ty carry overs, ty převáděné částky nebudou. Tak, pane Kern, prosím. Děkuji za tyto doplňující otázky. Já začnu tím, že trochu bych se podíval na ta výběrová řízení, na ty, na ty tendry, které, které organizuje EIT. A co jsme udělali, kromě toho, co jsem vysvětlil na začátku? My jsme začali tím, že jsme zrušili všechny tendry, všechna výběrová řízení, kde jsme zjistili chyby z minulosti a snažili jsme se tedy vypsat nová výběrová řízení a také jsme do podrobná se i podívali na naše interní procesy a snažili jsme se identifikovat, proč v minulosti nastaly ty problémy. Jeden z problémů byl, že Někteří naši pracovníci neznali detailní pravidla, postupy neznali, takže jsme eh, je museli vyškolit, tak aby eh, dobře znali postupy a byli lépe připraveni na takováto výběrová řízení. Také jsme i eh, centrálně mm, jsme jmenovali jednu osobu, která monitoruje a má na starosti výběrová řízení a potom máme takový detailní monitorovací plán, který se týká výběrových řízení, nebo eh, pardon, plánování, lepší plánování výběrových řízení, tak aby eh, jak si třeba se nekulmulovali v jednom období, třeba ke konci roku, potom je těžké všechno zkontrolovat. Lepší plánování výběrových řízení, aby byla ta výběrová řízení v čase rozložena v průběhu eh, roku, tak abychom mohli všechny kontrolovat je a mm, byla zde nižší míra rizika. A i máme interního auditora, který také i má konkrétně za úkol nezávisle se dívat na, nebo sledovat ta výběrová řízení a kde jsou slabiny a vytvářet takové checklisty, aby bylo jasné, kdo co má plnit v rámci toho výběrového řízení, aby se eliminovaly ty, ta slabá místa. Takže Vyškolili jsme lidi a jsme přesvědčeni, že podobné chyby se již opakovat nebudou. A již v roce 2014 účetní dvůr eh, nám to potvrdil, protože nezjistil žádné problémové výběrové řízení. Druhá otázka. Doplňkového financování. My tomu říkáme doplňkové financování, to znamená od partnerů, které nám poskytují partneři. Takže k tomu velice často se vyjadřuje účetní dvůr. Za pětileté období, tedy od roku 2010 až 2014, ty KICS museli ukázat, že poskytli 75 financování a financování EIT že nepřekročí 25 Takže toto se zkontrolovalo, všechno prověřilo a tady mám čísla, takže náš příspěvek byl 16%, za Kick Climate 19% pro energetiku a 21% pro e, e, digitální programy, takže zde máme důkazy, že nikde to nepřekročilo těch 25% financování z EIT, což je dobrá zpráva a to znamená, že ano, zde existovalo to doplňkové, jak tomu říkáme, doplňkové financování, takže náš eh, příspěvek byl minimální. Potom ty, ten, ty carry over, ty částky, které se převádí, protože se nevyčerpaly. Zde my jsme zlepšili naše vnitřní plánování, takže rozpočet EIT je rozpočet, který se poskytuje na, eh, které se poskytuje těm eh, vědeckým, výzkumným, inovačním komunitám a my jsme zaznamenali velký růst v absorpci těchto prostředků, které poskytujeme, což je nezbytné, abychom skutečně měli efekt, dopad, o který nám jde. Takže nyní jsme se dostali na tu maximální úroveň, takže ty KICS podle nás již mají nezbytné struktury a jsou schopny absorbovat prostředky. To ovšem také budeme monitorovat, to je také součást toho nového monitorovacího systému, tak abychom případně mohli přijmout korektivní kroky, když, tam, když se ty finance nebudou, když nebudou schopny ty prostředky včas absorbovat, tak abychom je mohli realikovat jinam, na jinou činnost třeba, tam, pokud to bude proveditelné, a nebo EIT má další možnost podle nařízení, to znamená převést je do dalšího období, dalšího roku, někdy je to nutné protože když se zjistí, že třeba v té dané inovační aktivitě něco nefunguje, tak je třeba to zastavit a radši ty prostředky si podržet a převést. Ale nyní již máme nástroje, eh, které nám eh, zlepšily výkonnost. Děkuji. Chtěl se vzít pan eh, zpravodaj ještě slovo k bodu 13 EIT. E Děkuji. Obecně mi to stačí. Děkuji. Děkuji vám, a, takže vám děkujeme eh, za to, že jste přišli a teď 14 Artemis a Eniak společné eh, podniky a s prvodajem je také kolega Černecký. Máte slovo. Děkuji vám ještě jednou. Společné podniky Artemis a Společné podniky Artemis a Eniak v průběhu udělování absolutoria za roku 2013 parlament upozornil na několik závažných nedostatků v implementaci rozpočtu společných podniků Artemis a ENIAC. Nejprve Artemis. Společný podnik Artemis nezohlednil praktická řešení pro audit ex post. Měl také problémy s úrovní využití plateb a přidělených částek. Zřídil také interní auditorskou jednotku v souladu s požadavkem, který je v článku 6.2 nařízení o založení tohoto podniku. Společný podnik nerealizoval doporučení výboru pro rozpočtovou kontrolu z roku 2014 a nepřijal komplexní strategii pro prevenci a řízení střetů zájmů. nezveřejnil prohlášení o tom, že nejsou střety zájmů členů správní rady. Abychom mohli přijmout rozhodnutí o udělení absolutoria, pokládáme následující otázky. Otázka číslo jedna. Společný podnik realizoval doporučení příslušného orgánu a nezavedl komplexní strategii pro prevenci střetů zájmu. Nebo ano, za druhé, Dal už společný podnik na svou webovou stránku úplné a podrobné životopisy a prohlášení o střetu zájmů výkonného ředitele, členů správní rady a pravidelně aktualizovanou databázi o všech informacích, které se týkají střetu zájmů a také postupy pro zvládání takových situací a také mechanismus pro řešení porušení těchto zásad. Otázka číslo 3. Přijal už společný podnik komplexní politiku pro zvládání střetů zájmů, jako třeba prohlášení o zájmech veřejných nebo státních úředníků, tím, že příslušný pracovník, kterého se týká příslušný střed, pak nedostává přístup k informacím, nemůže rozhodovat a případně odstoupí z funkce. A nyní Eniak, ano? Můžu pokračovat, paní předsedkyně? Eniak. Výbor KONT má velké obavy, že účetní dvůr už tři roky po sobě předložil stanovisko s výhradami o zákonnosti transakcí ve výroční zprávě, protože nebyl schopen stanovit, zda kontrolní strategie ex post, která do značné míry kterou značné míry uplatňují národní orgány a také finanční prohlášení poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o zákonnost podkladových transakcí. Komise se, nebo výbor se domnívá, že toto stanovisko s výhradami spochybňuje schopnost tohoto podniku učeným způsobem provozovat svou činnost a optimálně využívat prostředky. Výbor měl také velké výhrady k uplatnění strategie kontrol ex post. Abychom mohli přijmout rozhodnutí o udělení absolutoria, máme několik následujících otázek. Je společný podnik ENIAC připraven předložit zprávu o všech členech a také o dodržování předpisů o hodnocení, včetně hodnocení komise? Druhá otázka. Je společný podnik připraven předložit zprávu o sociálně-ekonomických přínosech uzavřených projektů. Otázka číslo 3, poslední otázka. Jaká je situace s databází o střetech zájmu? Děkuji. Takže eh, já eh, tady zvítám pana Vilda, eh, který je generálním ředitelem ExxonShoinu tedy obou eh, společných podniků a dám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za možnost reagovat na tyto vhodné připomínky. Nejdříve začnu obecně k eh, jednomu z témat, která ovlivňují jak Artemis, tak Eniak. Protože eh, jsou tady na nařízení a organizace pracují společně tak, aby nalezli rozumné řešení problému. Rád bych připomněl, že v Evropě evropský průmysl, elektroni- výrobci elektroniky mají určité problémy v poslední době. Jsou tady známé ztráty téměř každý, například Nokia, Kimonda, ztratili eh, svoji pozici na trhu. Evropské firmy přišly asi o polovinu eh, svého trhu a většina eh, z důvodů je, že evropské firmy investovaly podstatně méně než jejich konkurenti z USA, Tajvanu a v Koreji. Tohle jsou eh, klíčové eh, technologie pro eh, evropskou konkurenceschopnost a naše schopnost závisí také na schopnosti ovládnout tyto technologie a cílem podniku Artemis a ENIAC je využít ehm, veřejné i soukromé investice ke zvrácení toho sestupného trendu, tak aby Evropa opět mohla a vyhrávat v globální konkurenci. Musíme mít na paměti, že úroveň investic je vysoká. Nová firma nebo nový operační systém, abychom také hovořili o softwaru, stojí nějakých 10 miliard eur. Nová technologie, nebo vytvoření nové technologie, nebo i jádra nového operačního systému, 1,5 miliardy eur. Nový procesor, nové zařízení, půl miliardy eur Vzhledem k těmto potřebám průmyslu bylo zřejmé, že žádný konkrétní samotný příspěvek nezvrátí eh, tento negativní trend. Vůbec ne evropský příspěvek ani příspěvek eh, členských států o samotě. Proto v roce 2008 bylo navrženo, byl navržen model, model dvoucestného financování, kdy veřejné prostředky budou přispívány jak ze strany Evropské unie, tak ze strany členských států. A potom se zapojí velká část soukromých investic. A tímto způsobem mm, ty dva eh, společné podniky Artemis a ENIAC za šest let eh, eh, zaměřili 640 miliard milionů eur na strategická témata díky příspěvkům členských států, ale především díky zapojení soukromého sektoru. Dohromady šlo 4 miliardy na výzkum a inovace v Evropě. To evropské financování dosáhlo neuvěřitelné pak je to 6,25, čili na každé vložené euro z veřejných prostředků jsme eh, získali 625 eh, eh, eur na výzkum od soukromého sektoru. Tento příspěvek byl, nebo toto bylo uznáno i jako příspěvek pozastavení toho poklesového trendu můžeme ukázat, že ten, ta série kroků eh, ze strany našich organizací vedla k eh, řadě následných investic. Na druhou stranu, jak už eh, parlament poznamenal v tedy připomínkám poslednímu zasedání, spolupráce se členskými státy a s a uplatňování principu subsidiarity tady vytváří určitý problém. Zejména proto, že některé tyto eh, fondy jsou eh, vypláceny až po eh, schválení národními úřady. Je třeba si klást otázku, do jaké míry jsou stávající postupy schopné zaručit řádnost plateb. A to byl základ toho, té výhrady ve výroku Evropského účetního dvora. My jsme se eh, snažili eh, tedy eh, získat to jiné prohlášení o A Opravdu není žádné jiné téma v naší činnosti, které se vyžádalo tolik snah, takové pozornosti a tolik zdrojů z celé organizace a osobně od ředitele jako toto. Takže udělali jsme všechno, abychom eh, získali to ujištění o věrohodnosti. Eh, zejména eh, pokud jde o to, co padlo k Artemisu. Tam jsme si zcela přesně dohodli. Zavedli jsme formuláře s národními úřady, kdy oni nám můžou předávat výsledky auditu ex post ve společném podniku. A komunikuje s, m, s nimi prostřednictvím těchto formulářů o výsledcích. Ty národní e, systémy eh, vytvořily e, spolu s námi e, kontrolní seznam. E, s, my jsme to poskytli Evropskému učitnímu dvoru a používáme to k posílení tedy národních systémů v tom e, finančním systému. Zatím je to alespoň srovnatelné s standardními evropskými postupy. Rozdělení odpovědnosti mezi eh, financujícím orgánem, kontrolním orgánem a, a také se tam a tedy eh, sledují pravidla podle národních standardů. Dále jsme eh, vypočítali zbývající chvost, která vyplývá z těch zpráv, které jsme nahromadili, zjistili, že to je 0,66 tato velmi nízká hodnota je dána eh, situací, kdy všechny naše projekty jsou kontrolovány a několika eh, národními financujícími úřady. Máme 100% audity u všech projektů, které jsme vedli. A úroveň eh, kontroly uvnitř projektů přesahuje 52% což je mnohem více než běžná eh, hladina u běžných programů, která je nějakých 7%. A potom jsme zorganizovali uh, workshop o právních postupech i s národními orgány. A tam si vyměníme příslušné informace. A kromě toho, poté, co jsme zjistili, eh, že uh, pravidla a uplatňování systému by měly být uspokojivá, jsme navázali na rozhodnutí Evropského soudního dvora, tedy účetního dvora, ověřit eh, některé transakce, které už byly ověřené národními úřady, tak aby to bylo společné, tedy přijatelné pro společný podnik. A zjistili jsme, že tyto společné kroky mezi vedením společného podniku a našimi auditory vnitřními a Evropským ušitím dvorem by měli přinést tedy to očekávané odůvodněné ujištění. Potom ještě e, tedy k dalším připomínkám e, pana e, zpravodaje, dovolíte-li. Například tady hovořil o tom, že jsme měli problémy s Artemisem, zejména s úrovní plateb. A, a opravdu potvrzujeme, že úroveň plateb byla jenom 69%. Ten důvod je, že platby, které provádíme, eh, jsou na základě eh, platebních certifikátů národních orgánů, takže všechny ty platby jsou spožděné. Nicméně to eh, tempo, eh, který jsme dostávali ty certifikáty, bylo pomalejší, než jsme očekávali v rozpočtu. Jelikož tyto platby eh, jsou spožděné, tak je třeba to teď urychlit. Všechny dostaneme zpátky a ale neovlivnilo to žádným způsobem naplňování aktivitu vnitř projektu. Artemid eh, nejmenoval eh, vnitřního eh, auditora, teď už ano, v roce 2014, vzhledem k budoucímu spojení obou organizací byl také jmenován vnitřní auditor Eniaku auditorem Artemis. Ta stavající situace je, že je tedy vnitřní audit. Tam po tomto doporučení ke komplexní strategii k eh, prevenci střetu zájmu. V roce 2014 ENIAC měl takovouto komplexní politiku, to uznal parlament a rozhodnutím eh, výkonného ředitele tato politika byla eh, také rozšířena na Artemis. Teď po fúzi jsme udělali jeden významný krok před a řídící orgán přijal mnohem komplexnější strategii, o které budu hovořit později. Potom výkonný ředitel a jeho životopis a prohlášení o střetu zájmu. Tak teď už to bylo zveřejněno na stránkách Artemisu a teď už plně splňujeme požadavek personálního řádu, jednacího řádu a komplexní politiku o předcházení střetu zájmu. Pokud je o, kompletní otázky, o eh, vaše konkrétní otázky, tak ta první se týká komplexní strategie. A ta komplexní strategie opravdu byla přijata a týká se všech aspektů. Ta druhá otázka se týká eh, zveřejnění eh, plného životopisu já jsem také eh, reagoval, že všechny životopisy byly eh, zveřejněny, tak jak tedy eh, to vyžadují předpisy. Také jsme vytvořili obsažnou databázi, která se týká údajů o střetu zájmu, kde jsou všechny identifikované situace, přijatá opatření k dodržení předpisů. a také postupy při eh, porušení pravidel. Tyhle mechanismy jsou také eh, obsažené v komplexní politice. A já bych chtěl zdůraznit, že informace, eh, které jsou teď schromaženy v databázi, už existovaly, ale už byly nalezeny v různých dokumentech, v různých lokalitách. Takže všechny tyhle informace jsme teď konsolidovali do jedné jednotné databáze a třetí eh, otázka eh, se týká komplexní politiky k boji se střetu zájmu. Se střetem zájmu. Ano, byla přijata. Týká se všech účastníků, všech kroků, které mají být přijaty. Netýká se to jenom eh, zaměstnanců společného podniku, ale také všech členů, všech orgánů a všech účastníků všech akcí společného podniku jako jsou třeba experti, kteří eh, eh, to vstupují, eh, nebo náborové komise, nebo nákupní komise. A všechno, co projde tím postupem, se samozřejmě archivuje v té komplexní databázi. Teď ENIAC. K tomu ex post auditu, tak tam je to totéž a ta reakce bude stejná. Takže přijdu ke konkrétním otázkám zpravodaje. Otázkou je příspěvek všech eh, ostatních členů. Takže příspěvek jiných eh, než eh, odborových členů, tak ty jsou, ten je v zprávě o činnosti. Několik čísel. Všichni přispěvatelé dohromady přispěli 2,91 miliard eur a, je to následně, a to následně výzkumní a vývojové organizace zúčastněné projektu, to znamená soukromý sektor 1,89 miliardy. To představuje 65%. A to je mnohem více, než se původně čekalo to bylo 53,2. Tady 65 je vyšších než 53. Celková ve veřejném financování je 1,01 miliardy. A to je 35% těch příslušných nákladů. Veřejný příspěvek je tedy nižší, než se čekalo 46,8%, protože ty eh, soukromé příspěvky byly mnohem vyšší. Čili ten velký příspěvek, ten soukromý příspěvek nebo ten veřejný příspěvek byl 485 z Evropské unie, to je 15,5% a nákladů. I to je nižší, než se čekalo 16,7%. České státy je nějakou 19,4%, to je mm, méně, než se očekávalo těch 30%. A tady musíme eh, zmínit fakt, že vzhledem k koncentraci velkých projektů s velice silnou průmyslovou účastí byl příspěvek členských států a, a omezen na maximum a do, dovolných e, pravidel o státní pomoci, takže vzhledem k jejich mechanického působení ten národní příspěvek zůstal nižší než očekávání. Ovšem ten nižší e, příspěvek byl e, více než kompenzován příspěvkem soukromého sektoru. Takže eh, soukromý sektor eh, k tomu přidal opět mm, více, než se čekalo. U Eniaku eh, ten pákový poměr byl 6,5. To je více než 6, co se očekávalo. Potom plní pravidel pro poskytování garantů to poskytla eh, služba komise, to je také náš eh, vnitřní auditor, ten auditoval. Čili ten eh, auditní proces ve všech ohledech. A Evropský parlament vzal na vědomí pozitivní výsledky toho auditu a uznal, že ten proces je považován za adekvátně efektivní. A došel k závěru, že ty postupy jsou dostatečně ujišťující, dostatečně věrohodné. A že nějak tedy jednat, eh, jednal na jejich základě. Druhá otázka se týkala zprávy o eh, socioekonomických dopadech eh, dokončených projektů. ENIAC spolu s Artemisem poskytl takovou zprávu, je to živý dokument samozřejmě, protože eh, až eh, se dokončí další projekty, tak ten dopad bude eh, znovu posouzen. A tedy my jsme řekli, že i u těch prvních projektů, které byly dokončeny, jsme byli schopni ukázat velice pozitivní dopad a dokonce bych řekl, že když se podíváme na tohle, tak můžeme přesně ukázat na příklady projektů, které vzhledem k oboru činnosti průmyslu byly vybrány eh, na základě kritérií excelence, dopad a tak dále, tak tohle eh, po nějakých dvou, třech opakováních vedlo k, eh, značných značným průmyslovým investicím, jako jsou senzory, v aktuátory nebo pokročila technologie SIMOS, to znamená základ procesoru, nebo konkrétnější věci, jako je litografie, která umožňuje miniaturizaci technologie. Tam v Evropě došlo k zásadním investicím. A poslední eh, věc se týká databáze konfliktu zájmu. A to o tom jsem hovořil. My jsme ji vytvořili, konsolidovali jsme do ní všechny informace a udržujeme to průběžně. Děkuji. Děkuji vám. Z těch 1,95 miliard eur, o kterých jste hovořil od průmyslu, kolik eh, jsou z toho uh, uh, hotovostní vklady a naturální vklady? Thank you very much for the question. Mnohokrát děkuji za otázku, paní předsedkyně. Takže ty materiální věci, hmotné věci jsou příspěvky v hotovosti účastníků projektu minus minus veřejné příspěvky. To je prostě hotovost. Já jsem se díval na vaše domovské stránky, když eh, se teď chci eh, dovědět, kdo dostává zakázky, tak kde to přesně máte tam? I'm not sure I Já se nejsem jistý, jestli tomu rozumím. Vy se ptáte, kdo rozstal co? Zakázky. Zakázky. Kdo eh, vyhrál ty vaše zakázky? Kde se na to podívám? So we, we have published every year. My jsme každý rok zveřejnili úplný seznam účastníků v projektu, kteří dostali granty. Takže například na webových stránkách ENIACu i Artemisu u každé výzvy máme seznam, úplný seznam všech účastníků ze všech projektů zvolených k financování. Jsou tam jejich jména, kontaktní údaje, a částky, které přispěli oni a částky, které dostali. To je tedy všechno zveřejněno. A samozřejmě ta čísla jsou také shrnutá ve výroční zprávě o naší činnosti. Ale ty rozsáhlé tabulky se všemi těmito údaji jsou na webových stránkách. Odpověděl jsem vám. Já vielen Dank. Ich hab auch... Ano, děkuji. Já jsem se pokusila si tam najít to vysvětlení, nenašla jsem to teď, ale uh, Každopádně eh, se ještě pokusím nebo vám napíšu e-mail. Pan zpravodaj nemá, nebo pan Majnesku ještě, prosím. So, uh, thank you. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za prezentaci. Já bych vám něco poradil na příští rok. Do toho udělení absolutoria. Dejte si pozor, abyste od účetního dvora nedostali další stanovisko s výhradami, protože to už by bylo čtvrté v pořadí. A na podzim potřebujeme vidět velký počet zpráv o auditech ex post, velké procento té částky, na kterou už jste měli výběrová řízení, protože to je hlavní důvod, proč to bylo odloženo. Já chci také vidět postup pro vyhodnocení naturálních příspěvků, jak to děláte, jaký máte postup a jaký byl výsledek. Já doufám, že na webové stránce najdeme ty příjemce z vašich výběrových řízení? Doufám, že ano. A pak jste říkal, že máte zprávu o sociálně ekonomických aspektech. Dobře, já se na to podívám, zkusím to najít, ale možná byste nám mohl říct, nebo podat zprávu o rozšiřování a přenosu těchto výsledků. A také bych rád viděl zprávu o Eniaku 1 a Artemisu 1. Protože bych nechtěla, aby všechny tyto aktivity zmizely, aby se schovaly do té druhé, nové struktury. Pokud vím, komise předloží zprávu o všech společných podnicích v této situaci a vy byste nám možná mohli dát zprávu o tom, jak se uzavřeli ten poslední, předchozí společný podnik. Děkuji. Kolegyně, chcete rovnou na toto a navázat? Jiná jela senda, ja. Si, Ano. Já bych chtěla za prvé Eh, říci, že eh, situace, jak jsme slyšeli, Ale samozřejmě tady máme osoby zodpovědné za e, novou, tedy Excel a potom za předchozí Artemis a nějak, takže to by nám komise měla vysvětlit, jak to bylo s těmi dvěmi undertakings a teď jak s tím novým. Pokud jde o nový podnik, nový undertaking, tak já chci mm, připomenout, že je důležité také, abychom e, i e, řešili všechny orgány, které jsou mimo komisi, ale pracují pro nás na základě mandátu. E, a mm, některé z těch organizací ale jsou takové zvláštní. Konkrétně případ těchto, e, pokud jde o výsledky, možná mi to potvrdíte, tak mm, bych chtěla říci, že tedy Mm, používání eh, finančních prostředků z rozpočtu EU a eh, to, co tedy do toho eh, vkládají členské státy a takže tam ta výnosnost 1 ku 6, to mi asi potvrdíte. A dále bych chtěla, abyste nám vysvětlili, jak, jakým způsobem jak to řízení a především eh, jak si tempo řízení, čerpání fondů, jak to závisí na členských státech, protože členské státy rozhodují podle kritérií, komu eh, se přidělí ty peníze. A vy jste vlastně takovým prostředníkem, takže bych chtěla vědět, je tady nějaký vzorec, eh, který bychom mohli vylepšit, aby se ta situace zlepšila? my hovoříme o share managementu spolu eh, s strukturálními fondy nebo jinými. A takže ve finále je to komise, která je zodpovědná, ale nakonec to nezávisí na ní, ale na třetích osobách závisí eh, čerpání rozpočtu. Takže bych chtěla vědět, jakým způsobem bychom do budoucna mm, tedy pro příští absolutorium, abychom až tedy bude mít co dočinění s Undertaking, který má nový název sice, tak aby se to zlepšilo. A tak, aby eh, realizace rozpočtu, aby byla snažší a efektivnější především. Dobře. Já nejdřív odpovím na otázku pana Marineska. Pokud je o ty postupy, pro, především chci poděkovat za doporučení, abychom se postarali o to, že už nedostaneme další stanovisko s výhradami. Rozhodně chceme všechny ujistit o tom, že nebudeme litovat žádného úsilí, abychom toho dosáhli. Pokud je o ten postup pro výpočet naturálních příspěvků, ten je velmi jednoduchý, protože systém uznávání nákladů umožňuje odhadnout přesnou částku, která byla vynaložena na realizaci projektu. A na tomto základě odečteme vyplacené granty a ten zbytek představuje naturální příspěvek. V Eniaku a v Artemisu nejsou žádné jiné naturální příspěvky ve srovnání s ostatními společnými podniky, které mají různé typy naturálních příspěvků. My máme jenom hotovost. Takže naším postupem je spočítat peníze. A pokud jde o rozšiřování a výsledky, jak už jsem říkal, už to máme v předběžné zprávě, možná, že bych to mohl shrnout. V té zprávě jsme dali dohromady, nebo zabýváme se dopadem programů na základě několika dimenzí, tím, jakým způsobem naplňujeme mise, a ty mise jsem vám už vysvětloval, a potom, jak využíváme příspěvky, A my jsme byli průkopníkem tzv. inovačních akcí, jak tomu říká teď Horizon 2020. My máme tedy inovační pilotní projekty, které experimentovaly s projekty, které na úrovni připravenosti technologie byly mnohem blíž valorizaci. A to k tomu rozšiřování taky patří. Měli jsme několik pozoruhodných výsledků. A pokud jde o duševní vlastnictví a rozšiřování, v roce 2014 jsme měli celkem 59 projektů, které dospěly k technickému uzavření a celkem 104 projektů bylo zvoleno pro financování ve eh, společném podniku, tedy o něco víc než 50 projektů dosáhlo technického uzavření. Vygenerovali 179 patentů, 11 obchodních tajemství, 12 eh, ochranných známek, 1004 využitelných položek duševního vlastnictví a téměř 3100 publikací. Takže než uzavřeme všechny projekty, očekáváme, že ta čísla se zdvojnásobí. Takže když to počítáme na základě 10 milionového grantu, ty výsledky jsou v podstatě velice pozoruhodné. Já myslím, že z tohoto hlediska můžeme předvést dobrá čísla. Diskuze o ENIACu 1 a 2. Žádný ENIAC 2 není, žádný Artemis 2 není. ENIAC a Artemis si eh, uchovali své jméno a 26. června 2014 zanikly na konci dne a nahradili je, nahradili je nový společný podnik, který se jmenuje Excel. Takže žádný ENIAC tu není. A v našich hlášeních, v našich zprávách budeme mít samostatnou kapitolu o dědictví a o aktivitách, které pokračují. Tak se to dělá. Za rok 2014 to tak není. Za rok 2014, jak bylo dohodnuto s rozpočtovým útvarem komise a s Evropským účetním dvorem, my jsme připravili tři roční uzávěrky, jednu pro Artemis, jednu za Eniak od 1. ledna do konce června a pak třetí za Artemis. A to tež platí pro rozpočtové zprávy a roční uzávěrky. Takže každá jednotka v roce 2014 měla samostatnou jednotlivou zprávu. Pokud je otázku paní Ajely, ano, já mohu potvrdit, že poměr financování z hlediska finančních prostředků je 1 k 6,5, takže za každé evropské euro máme celkem 6,5 eur z hlediska nákladů eh, v realizaci, v implementaci projektů účastníky. Ta čísla má, můžu vám je dát. Řízení a tempo implementace, rychlost implementace. Národní orgány kontrolují eh, rychlost implementace tak, že když účastníci předkládají žádost o propucení nákladů, ta žádost je nejdřív národním orgánům. Ty to ověří, rozhodnou, co je způsobilé a vydají certifikát společnému podniku. A v této fázi může něco udělat společný podnik. A to se předpokládá ve finančních pravidlech, přičemž pokud dohoda o grantu se společným podnikem vychází z národní smlouvy, tak rychlost výplat stanoví národní orgán. Takový je ten mechanismus. A další otázka se týkala rozdělování finančních prostředků. Správní rada Eniaku a Artemisu, a je to případ i Excelus, správní rada není tím orgánem, který přiděluje prostředky. My, na rozdíl od jiných společných podniků, které možná znáte, máme specifický orgán, jmenuje se to orgán veřejných orgánů. Jsou tam zástupci národních financujících orgánů, nebo zástupci členských států, takže ty, koho jmenují členské státy, plus zástupce Evropské komise. Rozhodnutí o financování přijímá tento orgán. A účastníky jsou výlučně zástupci národních orgánů a Evropské komise. A rozhodnutí, to hlasování je rozděleno mezi národní veřejné orgány a komisi 50 ku 50 takže jde o společné rozhodnutí o financování, které přijímají výlučně veřejné orgány. A pak samozřejmě společný podnik to rozhodnutí realizuje. My nerozhodujeme, kdo co dostane a tak dále. Děkuji. Ja, vielen Dank. Wünsche... Děkuji. Eh, chce se pan zpravodaj ještě vzít slovo? Není tomu tak, takže eh, mnohokrát děkujeme. Eh, i vám, pane řediteli, přeji vám všem eh, odpoledne pěkné a nyní budeme pokračovat zasedáním koordinátorům a prosím eh, ti, kteří eh, sem nepatří, aby nás co nejrychleji a nejtišeji od, opustili.